Hello, colleagues. Kolegové, eh, posaďte se, prosím. Vezměte si hlasovací seznamy, připravte si hlasovací karty. připravte se na úspěšné hlasování. So, I propose you first to make a check to see. Nejprve si ověříme počty přítomných. Takže prosím, stiskněte jakékoliv tlačítko na hlasovacím strojku, abychom zjistili, kolik nás vlastně je. Děkuji vám. Je nás 67. The vote is closed. <laughs> Končím toto ověřovací hlasování. Děkuji. A hlasujeme tedy eh, o prvním bodu návrh doporučení v druhém čtení zpravodajka paní Kadnbachová o úředních kontrolách pravidel eh, potravin a eh, ochraně krmiv. Hlasovat budeme elektronicky, protože se jedná o jednotlivé hlasování. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Socialisté mají o jednu osobu navíc, takže prosím někdo vyndejte kartičku. Ne, je to v pořádku, říká předsedající. Končím hlasování. Schváleno. Blahopřeji paní Kadenbach. Další bod je absolutorium souhodného rozpočtu EU. Začneme s Evropskou komisí. Spravodaj pan Lavia. Návrh jedna kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh dva, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh tři kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 5. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Návrh 6. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 7. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Návrh 8. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 9. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 10, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 11, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď hlasujeme o návrhu stanoviska v tomto tvaru. Hlas, hlasujeme teď. Končím hlasování. Návrh schválen. Blahopřeji panu Laviovi. A dále zase zpráva pana Laví, absolutorium eh, Evropského orgánu pro eh, potraviny bezpečnost. Návrh 1, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 2, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 4, kdo je pro, hlasujeme o EFSE. To jsem také řekla. EFSA, Evropský. Já jsem řekla, že hlasujeme o, o orgánu pro potravinovou bezpečnost, pan Lavia. Já se omlouvám, ale e, v našem hlasovacím seznamu v bodě 10 na pořadu jednání bychom měli hlasovat o Evropské agentuře pro životní prostředí a o tom hlasujeme od samého začátku. To je pravda, já jsem ale řekla, že hlasujeme o EFSE, protože to mi bylo, to jsem tedy dostala od sekretariátu. Takže navrhuji, abychom pokračovali v hlasování o EFSE. Takže prosím, hlasujme, o, hlasujme tedy o EFSE. To nechcete, e, ptá se předsedající. Pan Lavia, prosím. E, já se omlouvám. Z mého hlediska můžeme hlasovat o EFSE, ale na pořadu jednání, který jsme nezměnili, Bod 10 zní hlasování o absolutoriu pro Evropskou agenturu pro životní prostředí. Takže by bylo lépe tedy hlasovat o absolutoriu pro EEA a posléze znovu hlasovat o EFSE. Dobře, budeme-li tedy, tedy hlasovat o absolutoriu za rok 2015 Evropské agentury pro ochranu životního prostředí, návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, návrh 5, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, návrh 6, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, návrh 8, kdo je pro, proti, zdržel se 9, kde pro, schváleno. Návrh 10, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. Návrh 11, kde pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Závěrečné hlasování o návrhu stanovisko e, v upravené podobě. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Yes, uh, Now we are voting on EMA, European Medicine. A teď budeme hlasovat uh, na, o absolutoriu pro EMA, Evropskou agenturu pro léčivé přípravky. Hlasujeme tady o absolutoriu pro EMA za rok 2015, pravodej pan Lavia, návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se. Ještě jednou, kdo je pro, návrh 3, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 5, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 6, kdo je pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Ověříme elektronicky. Návrh 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 12, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Návrh 14, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 13, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 15, společně s ústním eh, pozměňovacím návrhem zelených. Souhlasíte s tímto ústním pozměňovacím návrhem? Dobře, budeme tady hlasovat o tomto pozměněném pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? 15. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 17. Kdo je pro? Proti? Nevidím, budeme muset sedmnáctku elektronicky ověřit. Je to snad jasně zamítnuto, říká předsedající. Je to zamítnuto. Návrh 19, kde pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 18, kde pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 20, kde pro? Proti? zdržel se, schváleno. 21, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 22, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 24, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Závěrečné hlasování na o návrhu stanoviska v upravené podobě. Hlasujeme teď. Končím hlasování a je to schváleno. Blahopřeji panu Lavíjovi. A nyní tady budeme hlasovat o EFSE. Absolutorium za rok 2015 pro úřad EFSA, návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 2, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 5, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 6, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 7, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 8, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 9, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 11, kdo je pro, 11, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 10, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 14, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Ověříme elektronicky 12. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 16, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověříme. 17. Nebylo to jasné. 17. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Návrh 19. Tady budeme mít oddělené hlasování. Hlasujeme o první části, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Osmnáctka, tam máme ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není. Dobře, takže budeme hlasovat o návrhu 18 společně s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto 25, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto 26, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno 27, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno 28, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto 29, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno 30, kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. Závěrečné hlasování o celém stanovisku hlasujeme teď a končím hlasování. Schváleno, blahopřeji panu Lavíjovi. A nyní budeme hlasovat o absolutoriu za rok 2015 Evropské středisko pro prevenci a e, zvládání chorob ECDC. Návrh jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh tři, Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh dvě. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh čtyři, Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Pět, Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Osm, Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Šest, Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 7, kdo je pro, promiňte, zamítnuto, 8, eh, zamítnuto. 9, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 10, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 11, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 12, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto a závěrečné hlasování o návrhu stanoviska v upraveném znění. Hlasujeme teď a končím hlasování. Schváleno. Blahopřeji panu Laviovi. A nyní Evropská agentura o chemikáliích, eh, pro chemikálie, absolutorium z roku 2015, návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 2, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 3, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 4, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 5, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 6, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 7, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 8, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 9, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 10, kdo je pro, proti,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 Well done. So many things. Now we move on the next item for vote is the biological low risk pesticide. Biologické nízkorizikové pesticidy budeme hlasovat k návrhu, usnes, návrhu usnesení. Um, začneme kompromisem 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? přijato. Návrh 57, kdo je pro, proti, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi přijato, 61 pro, proti zdrželi přijato, 62 pro, proti zdrželi přijato, 63 pro, proti, zdrželi eh, zamítnuto 64 pro, proti, zamítnuto 65 pro, proti, zdrželi přijato 66 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 67. Máme oddělené hlasování. 69 pro, proti, že přijato 70 pro, proti, zamítnuto 71 pro, proti, drželi zamítnuto 72 pro, proti, drželi přijato 73 pro, proti, drželi přijato 74 pro, proti, zamítnuto 75 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 76. Budeme hlasovat 76, kdo je pro, proti, zdrželi přijato 77 pro, proti, při, přijato 78 pro, proti, zdrželi přijato. 81 pro, proti, zamítnuto. 82 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi přijato. 91 pro, proti, znova, kdo je pro 91, proti, zdrželi, zamítnuto 92 pro, proti, zdrželi, zamítnuto 93 pro, proti, zdrželi, zamítnuto 94 pro, proti, zdrželi, zamítnuto 95 pro, proti, přijato 96 pro, proti, přijato 97 pro, proti, zamítnuto 98 pro, proti, přijato. 100 pro, proti, zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi, přijato. 101. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 103. Kdo je pro? Proti? zdrželi, přijato. 104, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 105 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 111, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 112, kdo je pro, proti, zamítnuto 113 pro, proti, de, kdo je pro 113? Proti. Drželi. Nic o SND, takže ověříme. 113. Jasně přijato. 114. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 115. Kdo je pro? Proti? Zdrželi. Ověříme 106, 115. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Byli přijato 124. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Přijato 130. Kdo je pro? Proti? Drželi zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Přijato Návrh 3, kdo je pro? Proti. Přijato. 4 pro. Proti. Drželi. Zamítnuto. 5 pro. Proti. Drželi. Zamítnuto. Kompromis 3 pro. Proti. Přijato. 14. Kdo je pro? Proti. Drželi. Přijato. 15. Kdo je pro? Věříme 14, tak jenom hlasování. Končím hlasování. to. Jako- patnáct. Návrh 15, prosím, kde je pro? Proti? Přijato. 16, kde je pro? Proti? zdrželi přijato 17, kde je pro, proti, zdrželi přijato 18, kdo je pro, proti, zdrželi přijato 21, kdo je pro, proti, zamítnuto 22, kdo je pro, proti, zdrželi přijato 23, kde je pro, proti, přijato 24, kde je pro, proti. Ještě jednou, kde je 24, kde je pro, přijato 25, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, přijato. 35, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 36, kdo je pro, proti, zamítnuto. 37, kdo je pro, proti, drželi přijato. 38, kdo je pro. Takže 37 ověříme, otevírám hlasování, končím hlasování, přijato. 38, kdo je pro? proti, zdrželi zamítnuto 40, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto 39, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto 41, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi přijato 45, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto 46, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 49, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 47, pro, proti, zdrželi, přijato. 48, kdo je pro, proti, zdrželi. 48, kdo je pro, je to přijato. 50, kde pro, proti, zdrželi, Zamítnuto. 51. Nebudeme hlasovat. 52. Kdo je pro? Proti. Zdrželi. Zamítnuto. 53. Pro. Proti. Zdrželi. Přijato. 54. Pro. Proti. Zdrželi. Zamítnuto. 55. Pro. Proti. Zdrželi. Přijato. 56. Pro. Proti. Zdrželi. Přijato. Závěrečné hlasování o návrhu usnesení, jak tak, jak byla pozměněna. Otevírám hlasování, končím hlasování a výsledek je přijato. Děkuji, gratuluji. Eh, Další bodem budeme hlasovat o návrhu stanoviska Eh, směrnici v ochraně eh, proti eh, mm, expozici karcinogenům a mutagenům při práci. Spravodajkou je paní Mele. Návrh 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi 71. Kdo je pro? To padá. 73. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. 12. Pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. 13. Pro? Proti? žili, Zamítnuto. 14. Pro? Proti? E, zamítnuto. 15. Pro? proti, zamítnuto 16 pro, proti, zamítnuto 17 pro, proti, zdrželi zamítnuto 18 pro, proti, zdrželi zamítnuto 19 pro, proti, zdrželi zamítnuto 20 pro, proti, zamítnuto 21 pro, proti, zdrželi zamítnuto 75 a 19. Sedmdesát pět a devadesát pět. Kdo je pro? Proti zdrželi zamítnuto. Sedmdesát šest pro, proti zamítnuto sedmdesát 77, druhá část. Pro, proti, zamítnuto. 79 a 80. Kdo je pro? Proti, zdrželi, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi. Zamítnuto 85 pro, proti, zdrželi. Zamítnuto 85 pro, proti, zdrželi. Zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 88 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 8, eh, 90 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 91 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 94 pro, proti, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi, zamítnuto 23 pro, proti, zamítnuto 25 pro, proti, zdrželi, zamítnuto 24 pro, proti, zdrželi, zamítnuto 25 pro, proti, zdrželi, zamítnuto 27 pro, proti, zdrželi, zamítnuto 28 pro, proti, zdrželi, zamítnuto 29 pro, a to padá pro změnu Návrh 30, kde je pro, že je zamítnuto. 30 je proti zamítnuto. 32 pro, proti, žili zamítnuto. 33, 34, 34 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 37 pro, proti, drželi zamítnuto. 40 pro, proti, drželi zamítnuto. 38 pro, proti, drželi zamítnuto. 39 pro, proti, drželi zamítnuto. 41 pro, proti, drželi zamítnuto. 42 pro, proti, drželi zamítnuto. 43 pro, proti, drželi zamítnuto. 44 pro, proti, drželi zamítnuto. 46 pro, proti, drželi zamítnuto. 47 pro, proti, drželi zamítnuto. 48 pro, proti, drželi zamítnuto. 50 pro, proti, drželi zamítnuto. 51 pro, proti, drželi zamítnuto. 44 pro, proti, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 57 pro, proti, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi, zamítnuto 59 pro, proti, zdrželi, zamítnuto 60 pro, proti, zdrželi, zamítnuto 61 pro, proti, zdrželi, zamítnuto 62 pro, proti, zdrželi, zamítnuto 63 pro, proti, zamítnuto 1. A nech tady nech Tady jich několik padá, 64 tady, pro, proti, zamítnuto, 65 pro, proti, zdrželi, zamítnuto, 66 pro, proti, zdrželi, zamítnuto, 67 pro, proti, zdrželi, zamítnuto, 68 pro, proti, zamítnuto, 69 pro, proti, zdrželi, Zamítnuto. A budeme hlasovat o návrhu stanoviska pozměněném. Vzhledem k tomu, že žádný pozměňovací návrh nebyl přijat, takže my vlastně schvalujeme návrh komise. Tak tedy budeme hlasovat pro návrh komise. Takže eh, eh, hlasujeme pro návrh stanoviska, které schvaluje návrh komise. Tím otevírám hlasování. Končím hlasování. SND hlasovalo o jednoho víc. Čekáme tedy na SND. Končím hlasování. Je to zamítnuto, takže nemáme návrh stanoviska k návrhu komise. Paní Milan. Máte slovo. No, paní předsedkyně, děkuji. Děkuji, že jste eh, mi dali možnost, chci poděkovat eh, všem stínovým a eh, všem, kteří spolupracovali. Ano, já jsem byla zpravodajkou k agendě o přístupu k lékům. Opět stejný osud, zamítnuto, ne kolegy, kolegové, kteří tady jsou přítomní, tak určitě jim leží na srdci zdraví, životní prostředí, riziko expozice na mutagenní a karcinogenní látky, ale musím se říci, že skutečně já zde jsem k tomu přistupuju velice uvážlivě, stejně jako moje frakce, frakce a doufám, že se podaří zde ukázat eh, vlastně i touto cestou, jak velká je naše euroskepse i k takovýmto věcem. Děkuji. Our next uh, vote, which is on uh, draft opinion on uh, the Dorfman report. Coordination. Další koordinace určitých ustanovení mm, mm, některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb mm, s ohledem na měnící situaci na trhu. Takže začneme s hlasováním. Jste připraveni, takže děkuji. 92, kdo je pro? Proti zdržel se přijat. 93 pro. Proti zdržel se zamítnuto. 94 pro. Proti zdržel se přijato. 95 pro. Proti zdržel se zamítnuto. 96 pro proti, zdržel se, zamítnuto, 97 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 98 pro, 97, no, prosím, zvedejte ruce 97 pro, proti, prověříme, já bych řekla, že bylo zamítnuto, prověříme, zahajuji hlasování, Končím hlasování. Zamítnuto. 98 že pro, proti, zdržel se zamítnuto, 99 pro, proti, zdržel se. nezvedáte ruce, <clears throat> kde pro, proti, zdržel se přijat. 101, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijat. 102 pro, proti, zdržel se přijat, 103 pro, proti, zdržel se zamítnut, 8 a 104 e, pro, proti, zdržel se přijat, 105 pro, proti, zdržel se zamítnut, 9 pro, proti, zdržel se přijat, 106 pro, proti, zdržel se zamítnut, 107 pro, <clears throat> proti, zdržel se zamítnout, 108 pro, proti, zdržel se přijat, kompromis 1 pro, proti, zdržel se, řekla bych, že zamítnout, ale uvidíme kompromis. Zajím hlasování. Konč čím hlasování. Přijaté. Je tady někdo, kdo by nehlasoval? Protože chybělo pár hlasů. Dobře, kompromis dva Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Takže 109, kdo je pro? Dobře, 127, kolegové. To je pro? Našli jste. Moje stránka je to stránka číslo 8. 127. Dobře. Kdo je pro? Proti. Zašel se zamítnout. 128. Je tady dílčí hlasování, nejprve o části 1, kdo je pro, proti, zdržel se přijata, část 2, pro, proti, zdržel se zamítnuta. Kompromis 4, pro, proti, prověříme, zahajuji hlasování. Končím. Přijat. Kompromis 5. To je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme. Končím hlasování. Přijat. A nyní návrh 139 eh, ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Opět 139, první část pro, proti, zdržel se přijata, druhá část pro, proti, zdržel se. Prověříme. Druhá část, návrh 139. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuta. Kompromis 6 pro Kdo je pro kompromis 6? Děkuji, proti. Zdržel se zamítnout. Prověříme. Dobře, kompromis 6. Kompromis 6, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 144. Ne. Aha, takže 13 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. 144. Návrh 13 byl zamítnut, podle mě. Chcete prověřit? Dobře všechno věříme, návrh 13. 13, návrh 13. Končím hlasování. Přijat. Děkuji, pane Haute. Moje chyba. Návrh 140. Odpadá. 141 taky odpadá. 142, kdo je pro? 142. Proti, zdržel se zamítnut. 145 pro, proti, zdržel se. Já myslím, že zamítnut, ale prověříme. Končím hlasování. Přijat. 146 pro, proti, zdržel se zamítnout, 147 pro, proti, zdržel se zamítnout, 148 pro, proti, zdržel se zamítnout, 149 pro, proti, zdržel se zamítnout, kompromis 7 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Končím hlasování. Přijat. 153 <clears throat> pro. Proti. Zdržel se zamítnut. 154 pro. Proti. Zdržel se zamítnut. 155 pro. Proti. Zdržel se zamítnut. 156 pro. A Proti. Zdržel se zamítnut. 158 pro proti, zdržel se zamítnut. 159, bude pro, proti, zdržel se zamítnut. 160 a 161, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 162, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 163, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 15 pro, proti, zdržel se, přijat. 165 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 166 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Zamítnut. 167 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 168 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 169 pro, proti, slyšel se zamítnut, 170 pro, proti, slyšel se zamítnut, 171 pro, proti, slyšel se zamítnut, 172 pro, proti, slyšel se zamítnut, 173 pro, proti, slyšel se zamítnut, 174 pro, proti, zdržel se zamítnut, 16 pro, proti, zdržel se přijat, 175 pro, <clears throat> ne, ten odpadá, 176 pro, proti, zdržel se zamítnut, 177 <clears throat> <clears throat> pro, proti, zdržel se přijat, 178 pro, 178 pro, proti, zdržel se přijat, 180, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnout. Nejprve 179 pro, proti, zdržel se zamítnout, 180 pro, proti, zdržel se zamítnout, 17 pro, proti, zdržel se přijat, 181 pro, proti, zdržel se zamítnut, 182 pro, proti, zdržel se zamítnut, 183 pro, proti, zdržel se zamítnut, 184 pro, proti, zdržel se zamítnut, 185 pro, proti, zdržel se zamítnut, 186 pro, proti, zdržel se zamítnut, 187 pro, proti, zdržel se zamítnut, 188 pro, proti, zdržel se zamítnut, 18 pro, proti, zdržel se přijat, 189 pro, proti, zdržel se zamítnut, 190 pro, proti, zdržel se zamítnut, 191 pro, proti, zdržel se zamítnut 192 pro, proti, zdržel se zamítnut 193 pro, proti, zdržel se zamítnut 194 pro, proti, zdržel se zamítnut 195 pro, proti, zdržel se. Kdo je pro? 195, děkuji. Přijat. Eh, 196, D7, hlasujeme, ty odpadají dobře. 198 <clears throat> <clears throat> pro, proti, slyšel se zamítnut, 20 pro, proti, slyšel se zamítnut, 21 a 22 totožné, kdo je pro, proti, slyšel se přijaty. Hmm. A teď ten hmm, nyní 24 pro, proti, zdržel se zamítnut, 25 pro, proti, zdržel se zamítnut, 26 pro, proti, zdržel se zamítnut, 27 pro, proti, zdržel se přijat, 28 pro, proti, zdržel se přijat, 29 pro, proti, zdržel se zamítnut, 30 pro, ne. Dál. <coughs> Hlasujeme. Tak 30, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijat. 31 pro. Proti, <coughs> zdržel se. Zamítnut. 1 pro. Proti, zdržel se. Přijat. 32. Ne, ne, ne. 33 pro. pro kdo je pro? Proti, zdržel se. tady ta většina vypadá jinak, tak si prověříme. Končím hlasování. Zamítnut o jeden hlas. 34 pro, proti, zdržel se přijat, 35 pro, proti, zdržel se zamítnout, 36 pro, proti, zdržel se přijat, 37 pro, proti, <clears throat> zdržel se zamítnout, ale prověříme, 37. Končím. Zamítnout. 38 pro, proti, zdržel se zamítnout. 39 pro, proti, zdržel se přijat, Chcete prověřit 39? Prověříme 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. A potom 43. <clears throat> První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijata. Druhá část 43 pro, proti, zdržel se, přijata. 45 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 44 <clears throat> pro, proti, zdržel se, zamítnut. 47 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 46 pro, proti, zdržel se, zamítnut. zhruba dva, první část přijata. Druhá část, kdo je pro, proti, slyšel se, přijat. Tři, pro, proti, slyšel se, přijat. 49 a 50. O nich nebudeme hlasovat. 51 pro, proti, sežil se, přijat. 52 pro, proti, sežil se, přijat spolu s 53 a 54 a nyní o dič, návrh 4 pro, ne, taky ne. A 55, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut, 56 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 57 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 58 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 59 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 5 eh, pro, proti, zdržel se, přijat. 6, 60 pro, hlasujeme, ano. Ne, ne, odpadá. A 63, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnut. 60 4 pro, proti, zdržel se zamítnut, 65 pro, proti, zdržel se zamítnut, 66 <clears throat> pro, proti, zdržel se zamítnut, 67 pro, proti, zdržel se zamítnut, 68 pro, proti, zdržel se zamítnut, 69 pro, proti, zdržel se zamítnut, 70 pro, proti, zdržel se zamítnut, 71 a 72 pro, proti, zdržel se zamítnut, 6 pro, proti, zdržel se přijat, 73 pro, proti, zdržel se zamítnut, 74 pro, proti, zdržel se zamítnut, 75 pro, proti, zdržel se přijat. 77 <clears throat> pro, proti, zdržel se zamítnut. 78 pro, proti, zdržel se zamítnut. 79 pro, proti, zdržel se přijat. 80 pro, proti, zdržel se zamítnut. 81 pro, proti, zdržel se přijat. 82 pro, 82 pro, proti, zdržel se zamítnout, 83 pro, proti, zdržel se zamítnout, 84 pro, proti, zdržel se zamítnout, 85 pro, proti, zdržel se zamítnout, 86 pro, 86 pro, proti, zdržel se Přijat. 87. Odpadá? Ne. A je slučitelný. 87. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. 88 pro, <clears throat> proti, zdržel se, přijat. 89 pro, proti, zdržel se, přijat. Os, a 89, chcete prověřit 89? Dobře. Možná, že máte pravdu. Za hlasování 89. Končím hlasování. Zamítnout o jeden hlas. Těsné. 90. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. 90. 90. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. 91. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnout. A nyní hlasujeme o návrhu stanoviska elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Děkuji. Um, we vote on a draft report on EU options for improvement. Nyní máme e, e, návrh, který se týká, jak zlepšit přístup k lékům, což je poslední, ale musíme se dobře eh, koncentrovat. Máme dlouhý hlasovací seznam. Takže zpravodajkou je paní Cabezon Ruiz. We have a point of order from... Tady procedu procedurální připomínka paní Reed. To není technická, ale eh, tady skutečně eh, je tady takový hluk a šum, já se těžko soustředím, takže prosím, stižte eh, vaše privátní konverzace, protože se těžko soustředíme. Ano, dobře, já to také mohu podpořit, protože tady klesá pak koncentrace. Takže začneme kompromisem 37. Kdo je pro? Kompromis 37. K proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 160 ve třech částech. Kdo je pro? proti, zdržel se schváleno, druhá část, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto, třetí část, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto, 163, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 9.2, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 5.6, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 161, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Pety 5, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Pety 26, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Pety 31, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 165, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno Zamítnuto. 9.5. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. A nyní strana 6. Pety 13. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 180 a 196. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 187, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Ověříme elektronicky 187. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 9, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Eh, Strana 8, kompromis 38, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Strana 10, kompromis 35, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. A nyní návrh 210. 210. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Ověříme 210. Končím hlasování. Zamítnuto. 215 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Schváleno. Druhá část. 215 pro. Proti. Schváleno. 213. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 214. Kdo je pro? Proti. Zdržel se nebylo jasné, k čemu jste se hlásili. Ověříme 214, zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 216, kdo je pro? Proti? Schváleno. Ověříme 216. Končím hlasování. Schváleno. DB 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Pety. Pety. Pety 1. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 529, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Ověříme 39 elektronicky. Končím hlasování. Pane Čirio. Paní Hajusa, omlouvám se, znovu budeme hlasovat. Chtěli také hlasovat, říká předsedající. Paní Dali, prosím. Já se omlouvám, ale měli jsme podobný pre- precedent. Eh, hlasování se neopakovalo. Myslím, že bychom měli postupovat podle tohoto, eh, podle tohoto pořádku, paní Ayuso. Mikrofon, paní Ayuso. Paní předsedkyně, já prosím, abyste tak brzy neuzavírala hlasování, protože okamžitě, když řeknete, že zahajujete, tak hned končíte. Příliš rychle, prostě to je příliš rychle. Vy rychle ukončíte hlasování. Kdyby bylo po mém, tak bych eh, opakovala hlasování, ale vím, že jde o oddělené hlasování a já příště budu postupovat tedy pomaleji a tento výsledek zachováme. Byl to tady kompromis 39. Schválen. A jdeme tedy na návrh 280. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? schváleno. 242, 243, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Přejete si ověřit 242, 243 a 245 a ověřujeme teď. Končím hlasování. A hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 247. Kdo je pro? Proti? Stržel se. Zamítnuto. 248. Kdo je pro? Proti? Stržel se. Zamítnuto. 244. Kdo je pro? Proti? Stržel se. Zamítnuto. Ověříme 244. Zahajuji hlasování 244. Končím hlasování. Zamítnuto 246. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Vy jste hlasovali uh, proti 246? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 36, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 47, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Jury 1, kdo je pro? Oddělené hlasování, první část. Proti, zdržel se schváleno, druhá část. Kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. DV16, kdo je pro? Odpadá. 255, kdo je pro? Co mám ověřit? druhá část, druhou část Jury 1, ale když když eh, tady teď má vyhovím, tak byste mě eh, měli také podpořit, když já chci opakovat hlasování na nějaké téma. Neboli 255. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Zahajuji hlasování. Eh, já nemohu hádat, musíte zvedat ruce, abych viděla, jak kdo hlasuje. Končím hlasování. Zamítnuto. Já mohu brát v úvahu pouze zdvižené ruce. Jinak to nejde. 256, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Jury 3, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 11, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 266, kdo je pro? 266 a 268 je možno hlasovat společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 284 a 285 společně. Kdo je pro? chcete o nich hlasovat odděleně v pořádku. Hlasujeme o 284, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 285, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 285 ověříme elektronicky, hlasujeme teď, končím hlasování. Schváleno. Dvěstě devadesát devět, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 42, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 292, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověříme elektronicky 292. Končím hlasování. Schváleno. Pety 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. První část 296, kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto, druhá část 296, kg pro, proti, zdržel se schváleno, 297, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 298, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 300, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 13, kdo je Ověříme třístovku elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 13. Elektronicky. Zahajuji hlasování o 13. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 273, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prosím, zvedněte ruce. Počkám, až se dostanete na raku 26 a řekněte mi 273, eh, kde je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme elektronicky 273. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. PT 32. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Ověříme. Hlasujeme teď. Pety 32. Končím hlasování. Schváleno. Další odpadá a teď tedy 319, kde je pro? Proti. stržel se zamítnuto. Ověříme. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. 329, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 322, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 323, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 325, kdo je pro? Proti, zdržel se, Schváleno. 326, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. Zamítnuto, takže ověříme. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. 327, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 302, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 328, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. PT9, kdo je pro? Proti zdržel se schváleno, pety 10, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 14, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 41, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 342, kdo je pro, proti, zdržel se 342, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto, 345, kdo pro, proti, zdržel se zamítnuto, 346, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 15, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 351, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 352, kdo je pro, proti, zdržel se Zamítnuto 355, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto 356, kdo je 355. Zvedněte ruce znovu, chcete ověřit, elektronicky hlasujeme teď. Kde jsme? Co hlasujeme? It is adopted. It's, it's on your time, not mine. I'm, I'm staying here all day, so... Je to váš čas, já jsem tady celý den. 356, 379, 361 blok. Kdo je pro, kdo je proti? Takže to je zamítnuto. 362, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto. DV14, kdo je pro, přijato. 363, kdo je pro, proti, zdržel. Eh, Věříme, protože ne všichni zvedli ruce. 363. tři. Končím hlasování. Je to přijato. 364. Kdo je pro? Proti? Drž... Přijato, ale ověříme. 364. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 9.12. Kdo je pro? Proti? Drželi? Eh, přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Přijato. 366. Kdo je pro? 316 je pro, proti, zdrželi přijato. 920. Kdo pro, proti, zdrželi přijato. 922. Um, ehm, zdrželi zamítnuto. 500. Je to tady, vidíš, teď máš 307 58 pro, proti přijato. Kompromis 17. E, ehm, přijato 319. E, ehm, přijato kompromis 49. Proti přijato. Kompromis 40. Kde pro, proti návrh 404 Abstentions adopted. Přijato. Ne, máš tu aktiv, máš to správně. Kdo pro, proti? Přijato. Čtyřista pět pro, proti přijato. Deve sedm, kdo je pro, proti um, přijato. Uh, kompromis 18 pro, proti, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, přijato. 217, mm, kdo je pro, proti, eh, přijato. 420 pro, proti, přijato. 423, kdo je pro, proti, Zdrželi přijato. 424. Uh, Vy jste se zdrželi. Chcete to ověřit? No, to. Eh, v pořádku. Přejdeme k 424. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? alda nic. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Já musím eh, postupovat podle pa, paní zpravodajky, takže ona žádá o ověření, je to zamítnuto, měla pravdu. 425, kdo je pro, kdo je mm, proti, je to přijato 400. Um, 42. Je to přijato kompromis 20, kdo je pro, proti, přijato 9, 23, 436, do je pro, proti přijato kompromis. 1 pro, proti při, přijato 449, kdo je pro, proti přijato 451. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel, Mm, zamítnuto. Kompromis 22 pro, proti, přijato 468 pro, proti, zdrželi. Mm, jaká, co děláte tady? 486. 468, pardon, 468. Ověříme je Udělené hlasování 4, 6, 8, ověříme. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Kdo je pro, proti, zdrželi při. Kompromis 32, kdo je pro, proti, přijato. 23, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Přejdeme k na stranu 51, 917, první části. Kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Druhá část. 917, první část. Paní Oklam. Bylo to zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Proti? Přijato. 482, kdo je pro? Proti. Želi, zamítnuto. 487, kdo je pro? Proti. Zdrželi. Přijato. 488, kdo je pro? Proti. Zdrželi. Přijato. Kompromis 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Přejdeme na stránku 54, kompromis 44, kdo je pro, e, proti, přijat. 503, kdo je pro, a 503 identické. Kdo je pro, proti? Zdrželi přijato. 43. Kdo je pro? Proti. Přijato. Je to kompromis, ano. 514, kdo je pro, proti, že zamítnuto. 516, kdo je pro, proti, žili zamítnuto. strana 58, kde pr, e, eh, proti 5, 3, 8, kde pro, proti 5, 4, 1, pro, zamítnuto. Kompromis 25 pro, proti, přijato. Pětset padesát, kde je pro? proti přijato. Kompromis 46 pro, proti přijato. 5, 5, 3, kdo je pro, proti přijato. 5, 5, 4, kdo je pro, proti přija- eh, zamítnuto. Ověříme. 554 ověříme. Končím hlasování. Je to zamítnuto. DV 18. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 555. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 264. Kdo je pro? Proti? E, přijato. 566, kdo je pro? Pardon. 560, 561. Pětset šedesát šest. Kdo je pro? Proti zamítnuto. Pětset šedesát sedm. Kdo je pro? Proti Želi. Zamítnuto. 568 pro, proti, drželi, přijato. 915, kdo je pro, proti, drželi, zamítnuto. 569 pro, proti, drželi, zamítnuto. 437, kdo je pro, proti, drželi, zamítnuto. Pety 23, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto. Věříme. Pety 23. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni? Děkuji, takže končím hlasování, je to zamítnuto. 5, 7, 1. kdo je pro? Proti zdrželi zamítnuto. 5, 7, 2. kdo je pro? Proti zdrželi zamítnuto. 5-7-3 pro, proti, zdrželi, uvidíme. 5-7-3, kde pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 574, kde pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 575, pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 26, kde pro, proti, zdrželi, přijato. Pak máme nějaký blok ehm, od 583, jde pro, proti přijato, věříme. E KR, prosím, zvedněte ruce. Končím hlasování. Takže to je přijato. 588 padá. 589, kdo je pro? Děkuji, proti. Přijato 9, 19, kdo je pro? Proti, zdrželi přijato. Kompromis 27, kdo je pro? Proti, přijato. Přejdeme na stranu 69, 6, 11, kde je pro. Eh, myslím, že ověříme 6, 611. Otevírám hlasování, končím hlasování. Přijato. 612, kdo je pro? Proti, zdrželi, přijato. 614 je pro, proti, zdrželi, přijato. 615 je pro, proti, zdrželi, přijato. Jury 13, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. DV6, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Změnovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi přijato 2, kdo je pro, proti, přijato 33, kdo je pro, proti, zdrželi přijato 4, kdo je pro, proti, zdrželi přijato 5, kdo je pro, proti, zdrželi přijato 6, pro, proti, zdrželi přijato 17, pro, proti, zdrželi přijato 18 pro, proti, zdrželi přijato, věříme 18. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Všichni hlasovali. Hlasovali všichni, je to přijato. 8 pro, proti, hele, přijato. 12 pro, proti, drželi zamítnuto. 11 je pro, proti, drželi přijato. 14 je pro, Jedenáct tedy, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování, je to přijato. Návrh 14 je pro, proti, zdrželi přijato. 14 je pro, proti, zdrželi. Ověříme. Věříme 13. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 15, 16 D pro. Kdo je proti, je to přijato. 9, kde je pro. 9 padá. 19 máme ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu návrhu? Budeme hlasovat tedy společně. Pozměňovací návrh 19, je pro, proti, přijato 20. Kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 21 pro, proti, zdrželi, přijato. 22 pro, proti, zdrželi, přijato. 23 pro, proti, zdrželi, přijato. 25 pro, proti, zdrželi, přijato. 26 pro, proti, zdrželi, přijato. 28 pro, proti, zdrželi, přijato. 29 pro, proti, zdrželi, přijato. 30 pro, proti, zdrželi, přijato. 31 pro, proti, zdrželi, přijato. 32, 34, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 35 pro, proti, zdrželi, přijato. 37 pro, proti, zdrželi, přijato. 38 pro, proti, zdrželi, Zamítnuto. Kompromis 30. Pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 28 pro, proti, přijato. Návrh 48, 49. Kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Juri F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi. Přijato. Kompromis 29. Pro, proti, zdrželi, přijato. 58 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Jury E. Pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis 33 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi přijato 17. Pro 70 pro, proti přijato. Kompromis 2 pro, proti přijato. 83 pro, proti drželi přijato. Kompromis 3 pro, proti drželi přijato. 95 pro, proti přijato. 96 pro, proti, zdrželi přijato. Věříme 96. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 97 ve dvou částech. První část 97. Kdo je pro? První část 97. Děkuji. Kdo je proti? zdrželi, přijato. Kdo je pro druhou část? 97. Proti? Zamítnuto. 98. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. A zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Přijato. 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 104. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Čili přijato. 112. První část. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Druhá část. Pro? Proti? Zamítnuto. 115. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 116 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi, přijato. 124 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 126 pro, proti, zamítnuto. 128 pro, proti, zdrželi, Přijato 127. A kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 7. Pro? Proti? Drželi? Přijato. 135. Kdo je pro? Drželi? Zamítnuto. 136. Pro? Proti? Přijato. 139. Pro? Proti? Eh, přijato 142 po částech. První část to je pro, proti, zdrželi přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi zamítnuto. 143, kdo je pro, proti, zamítnuto. 145 pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 34, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. 149 a Jury I. Kdo je pro? Proti zamítnuto. 151 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 152 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 153 pro, proti, zamítnuto. 154 pro, proti, přijato. Ověříme. Ověříme 154. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 155. Kde je pro? Proti? Přijato. Jury je druhá část. Pro? proti, zdrželi, přijato. Budeme hlasovat. Chcete i toto ověřovat? Dobře, poslední ověření. Jury je druhá část. Jury je druhá část. Otevírám hlasování. Eh, jury je druhá část. Otevírám hlasování. Ještě tři osoby nehlasovaly. Teď můžeme uzavřít hlasování, je to přijato. A závěrečné hlasování. Elektronicky otevírám hlasování. Stále čekáme na jeden hlas. Takže uzavírám. Máme to přijaté, takže mm, gratuluji všem, především zpravodaji. Uvidíme se tedy odpoledne na hlasování společně s AFET o e, s, arktické strategii, takže to bude tady. Um, přeji dobrou chuť, děkuji vám. Yeah, it is a lot of contestation and uh, they didn't show hands and there was some